damen und herren! vážené kolegyně vážení kolegové deset dní poté co tajfun haiyan zničil velké území filipín zůstává situace sto tisíců přeživších dramatická. Znáte všichni záběry zoufale čekajících lidí, kteří nemají pitnou vodu, nemají co jíst, kteří musí přespávat pod širým nebem. Začala nabíhat podpora, ale nadále některá území postižená katastrofou jsou oddělená od světa a panuje zde nepředstavitelný chaos. Musí se bojovat proti hromadám trosek a proti epidemiím. Stále se nalízají mrtvé, mrtví, lidé jsou nezvěstní a bojují o život. Země je odkázaná na pomoc zvenší a mezinárodní společenství musí udělat vše, co je v jeho silách, aby pomohlo lidem v jejich nouzi co nejrychleji. Také na výstavbu zničených měst a vesnic jsou lidé odkázáni na naši solidaritu. Evropská unie se zavázala poskytnout jak humanitární pomoc aktuální, tak dlouhodobou pomoc při obnově země, ale vzhledem k zdrava, dramatické situaci musíme udělat více. 11 milionů lidí na Filipínách je postiženo dopady tajfunu. Tato čísla jsou skutečně dramatická. 660 tisíc lidí přišlo o své domovy. Podle údajů Mezinárodního červeného kříže se stále ještě pohřešuje na 22 tisíc osob a četli jste, počet mrtvých je vyšší než 2500 a humanitární organizace uvádějí, že tato čísla rozhodně ještě budou stoupat. Jménem Evropského parlamentu chci říci, že my jako Evropský parlament uděláme vše, co je v našich silách, abychom pomohli při eh, vybudování země. Dámy a pánové, jestli se mnou sdílíte solidaritu s rodinami a obětmi. A já bych vás požádal, abyste se pozvedli k jedné minutě ticha. Děkuji vám. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem velice potěšen, že zde mohu uvítat 150 eh, žákyně a žáků z 33 zemí, kteří se účastní scholy Euronest 2013. Účastnili se Euronest scholy. Srdečně vás zde vítáme. Zwei Tage mladí lidé po dva dny